Uh, ladies and gentlemen, it's almost so we'll start. Uh, Takže začneme zhruba za minutku, abychom uh, to všechno stihli. Máme tady několik zpravodajů a stínových zpravodajů přítomných. Eh, chtěl eh, bych to jenom zkontrolovat za socialisty. Paní Gebhardt, paní Perez se dostaví a nebo vy ji zastupujete? Aha, dobře. Já to jenom kontroluju, protože začneme asi se zprávou pana Diona. Dionga, pardon. Right. Um, well, good morning, everybody. Takže dobré ráno všem. Jsem rád, že mohu zahájit první e, část našeho dvoudenního jednání. Vítám všechny a vítám samozřejmě i ty, kteří nás sledují přes webstream. Jste vítáni. V této souvislosti dovolte, abych řekl nejprve následující. Eh, máte k dispozici náš nový bulletin, newsletter, kopie je též na webových stránkách. Můžete si ve svém eh, mailu také eh, zařídit podpisem, aby vám byl tento newsletter pravidelně zasílán. Jsou tam zajímavé informace. Pracujeme velmi těsně s našimi kolegy z eh, oddělení informatiky, aby to bylo všechno tip-top a rovněž se snažíme jít cestou bezpapírových jednání. Druhá věc je tato. Chtěl bych všem um- Eh, chtěl bych eh, všechny upozornit, že jsme v měsíci jednotného trhu v roce 2013. Oficiálně začal tento měsíc 23. Eh, září, skončí oficiálně 23. října a na stránkách yourideasforeurope.eu e se E, tedy objevují postupné myšlenky na to, jak ještě zlepšit e, jednotný trh. Řada z nás se také účastní e, čatů, na ty se můžete také, těch se můžete také zúčastnit a naživo odpovídat v reálném čase na řadu otázek. Celá řada našich kolegů se tomu včera věnovala a celá řada zde přítomných eh, kolegů se tomu bude věnovat i nadále. A eh, poslancům a koordinátorům chci jenom říct, že tady jsou ještě nějaké časové sloty k dispozici. Eh, myslím, že byste se k tomu měli přihlásit, protože dostanete celou řadu velice různorodých otázek od lidí, kteří chtějí znát svá práva, chtějí znát více podrobností o jednotném trhu, o právu spotřebitelů a tak dále. Jste vítáni. A ještě jednou opakuji, že vítám i ty, kteří nás sledují přes eh, webstream. Eh, teď eh, k formálním záležitostem. Velice tady vítám Zuzanu Rojtovou, která hodně úsilí věnuje novému legislativnímu rámci v celé široké škále projektů. A jsou tady dvě oznámení, která chci učinit. Za prvé, Eh, máme tady eh, další opatření ohledně pressure equipment, eh, které mu se musí dostat stejného zacházení. A já bych navrhl po abycho, aby si to tedy přibrala paní Rojtová ke svému balíčku Potom ti, kteří tuto práci sledují pravidelně, vědí, že jsme měli trochu potíží získat konečné schválení e, z rady, e, nedostatek dobré vůle e, ze strany rady, co se týče implementovací a procedury a procedury aktualizace. Litevské předsednictví nám říká, že tady je nový návrh, to jsme rádi a měl by být schválen koreperem tento e, týden a dal bych slovo paní Rojtové, aby nás informovala, zdali ohledně nového legislativního rámce jsou tady nějaké novinky. Chcete hovořit, paní Rojtová? Děkuji, Malkome. Myslím, že v tuto chvíli nemám nic nového vzhledem k tomu, že jednání stále pokračují a a můj asistent Jiří je v tom nesmírně aktivně zapojen a v tuto chvíli má bohužel gastroenteritis, takže doufám, že to bude pokračovat v příštím týdnu. Ta jednání nemám, jak říkám, nové zprávy. Jsem velice zklamána s článkem, který se nevztahuje k hlavnímu tématu eh, balíčku. A to je důvod, proč jsme vlastně eh, museli odložit implementaci dobrého balíčku. To eh, je velké pro mě zklamání jednání. Chtěla bych se zeptat, zdali je možné Eh, přeložit eh, tento newsletter do národních jazyků, protože si myslím, že tyto informace by byly velice eh, důležité pro národní parlamenty. Oni nemají až tak jasnou představu, co je to vnitřní trh. Předseda, určitě bychom to rádi udělali, ale nevím, jestli k tomu máme zdroje. Zeptám se, každopádně to budeme řešit s jednotkou, s oddělením pro komunikace. Možná, že by se dalo udělat takové rezimé v národních jazycích. Uvidíme. Eh, myslím, že takové rezime eh, by bylo dobré. Souhlasím s vámi, je třeba, abychom lépe komunikovali nejenom s národními parlamenty, ale se všemi zúčastněnými stranami. A jsem eh, na vaší straně, cítím obdobnou frustraci, co se týče legislativního rámce, také jsem hovořil o velvyslanci příslušných států a prostě doufejme, že dojde nakonec k nějakým rozumným dohodám. A ještě nějaké formálnosti, než se posuneme posuneme k prvnímu tématu. Jedná se o zápis z jednání v červenci. E, tento zápis e, je ve vašich složkách a do pokud se nikdo nevyjádří, e, tak to budeme brát, že je zápis schválen koncem našeho jednání. Máme tady aktualizaci o jednání, takže teď je tady otázka prvního bodu na pořadu jednání, co se týče naší probíhající práce. A to je zpráva z vlastní iniciativy eh, našeho zpravodaje Cornelise de Jonga o Evropském akčním plánu pro obchod ku prospěchu všech aktérů. Budeme se zabývat pozměňovacími návrhy, které jsme dostali, jejich nějakých 90, což prokazuje úroveň zájmu o tento text a konec eh, tedy bude hovořit o eh, pozměňovacích návrhů. Rovněž vítám paní Ryby a její eh, tým z DG Markt, kteří s velkým zájmem sledují naši práci. Chci ještě říct, že zítra odpoledne v tomto výboru eh, bude webstream naživo eh, našeho prvního kulatého stolu o maloobchodu. Budou tady zástupci eh, napříč tímto odvětvím retailu a na to se tedy opravdu těšíme. To bude také tedy v přímém přenosu možno sledovat. Takže máme tady Eh, pana Švába, eh, paní eh, poradce byl, tady není, paní Peres tady ještě není, pan Lochegard bohužel má spoždění, paní Rudres je tady a já také, takže k nějaké rozpravě dojde a vyzývám také komisi, aby se zapojila. A teď už mohu dát slovo našemu zpravodaji, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice vděčen všem kolegyním a kolegům za to, že vyvinuli úsilí a předložili své pozměňovací návrhy. Myslím, že je skutečné, skutečně možno říct, že eh, ze z nich přijmout eh, celou řadu. Jsou to dobré příspěvky eh, ke zprávě Eh, my už jsme tady měli eh, během prvního kola jednání kolem tohoto textu, že eh, prostor je omezený, ale celá řada pozměňovacích návrhů nepředstavuje žádný problém. Je tady několik témat, několik problémů, které bych zmínil rád. Samozřejmě předložím také počátkem příštího týdne kompromisní pozměňovací návrhy, protože řada z nich se překrývá a vidíte věci z různých úhlů. To se týká řady z nich. Tři témata, kterým bych se tady teď chtěl věnovat. Jedno je velice významné. Jedná se o ty odstavce, které hovoří o těch malých obchodech, o nezávislých maloobchodních eh, podnikatelích. A je tady prostě pár pozměňovacích návrhů, které eh, zase jdou až tak trošičku eh, do extrému a obávají se příliš eh, a je, je tam prostě velká obava z mm, ochranářství. Já jsem řekl, že se toho nebojím, ale komise tady má prostě pravidlo de minimis a státy tedy Eh, mohou do výše 200 tisíc eur eh, podporovat eh, maloobchod a je to zcela legitimní, takže bychom neměli skutečně být restriktivnější, než je komise, když se jedná o některá podpůrná opatření ze strany státu, protože je to běžnou praxí a nemusíme prostě takovéto typy podpory na nízké úrovni vykazovat. Je to přitom podpora, která pro maloobchod obchodníky má obrovskou eh, cenu a není to nic diskriminačního, je to stále v rámci rovné hospodářské soutěže. Takže měli bychom tady v této věci dospět k jakému si kompromisu. Na jedné straně jistě respektovat všechna stávající pravidla o státní podpoře, o rovné hospodářské soutěži, ale na druhé straně nemožňovat lokálním aktérům, aby byli eh, podporováni. To je první záležitost. A tady si myslím, že budeme na tom ještě muset zapracovat. A teď druhá otázka, to je takové horizontálnější téma. Velice často, když je nějaký problém, tak se obracíme ke komisi, aby to řešila. Uvedu jeden příklad. Například jsme pro e-commerce, ale není to na komisi, aby eh, každému jednotlivému podnikateli či eh, obchodu eh, pomáhala vytvořit mechanismus pro e-commerce. My máme celou řadu eh, podnikatelských organizací a dalších institucí na národní úrovni. Neměli bychom se snažit všechno centralizovat přes míru. Vidím, že v celé řadě míst eh, jsou pozměňovací návrhy, které eh, prostě jdou cestou takových Eh, drobných úkonů na, eh, na úrovni členských států, ale to není přece práce pro komisi. Komise může umožňovat eh, sdílení informací, vytváření jakéhosi souboru nástrojů k dispozici a tak dále, ale neměli bychom opravdu zapomínat na to, že komise tady není proto, aby dělala úplně všechno. A třetí, poslední poznámka, ta se týká stávající situace v Nizozemí. V Nizozemí jsme zaznamenali, že supermarkety se pustily do cenového boje. Je to prostě cenová válka, spotřebitelům se toto líbí, především v době krize, ale zároveň jeden z řetězců už napsal eh, přípis eh, eh, dodavatelům prostě ano, ale musíte snížit cenu o 10 nebo 15 protože já jsem teď jako e, supermarketový řetězec e, zapojen do cenové války a to je naprosto proti všem pravidlům. E, prostě tady existují určitá, určité smlouvy a ty jsou najednou narušovány, protože supermarkety se pustily do cenové války. To není správný způsob, jak věci řešit. Já si myslím, že okamžitě po spuštění Eh, vznikl jasný problém a na to musí reagovat nějaká eh, komentární iniciativa. Pokud taková vznikne v následujících týdnech či eh, měsících, tak si myslím, že takováto iniciativa by si od nás zasloužila podporu, protože je efektivní. Ale pokud ta iniciativa nevznikne a pokud prostě zjistíme, že tomu tak není, a já musím říct, že už ve své zprávě právě zmiňují určité, mm, určitou nejistotu ohledně implementace, tak se pak objeví eh, vlastně návrh, který bude eh, řešit legislativu důrazněji. Už jsem teď viděl pár pozměňovacích návrhů od kolegů, eh, kteří přicházejí s těmito požadavky. Pak je tady zajímavá myšlenka s ombudsmanem. Já jsem svou eh, víru postavil na dobrovolné iniciativy, iniciativě, ale prosazování těch pravidel to je něco, čím se musíme zabývat. A pokud ta iniciativa bude efektivní tento týden či příští, tak eh, prostě to bude jiná situace, než když tomu bude opačně e, ale, jak jsem řekl, hodně e, zajímavá je ta situace kolem cen v supermarketech v současné době v Nizozemí a očekávám připomínky kolegů. Dobře. Děkujeme za veškerou práci na tomto tématu. Pojďme tedy těmi pozměňovacími návrhy. Nemnoho jich má opravdu přidanou hodnotu, což je dobré, protože eh, jsme tedy omezeni objemem toho, co lze napsat. Nejprve tedy dám slovo stínovým zpravodajům. Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, Pokud jde o stínovou zpravodajku, musím říci, že to bylo velmi příjemné, konstruktivní jednání se tedy mohu říct za sebe a za tuto stínovou zpravodajku, a že tedy jednání s paní Koraza Bild šly správným směrem. Jedním aspektem, který podle našeho názoru paní Koraca Bild zanedbala v tomto textu, je to, že neřeší překážky překračování hranic pro, tedy překážky pro fungování jednotného trhu, pokud jde o možnost zakládat pobočky v zahraničí a podobně. A proto bychom byli rádi, kdyby se ještě tady objevil text na téma, že nedochází zatím k vzájemnému uznávání nejrůznějších typů eh, zkušebních certifikátů a podobně, čili že není možné jaksi jednoduše překračovat hranice v tomto ohledu a e, že tady vlastně e, toto jde proti duchu fungování jednotného trhu, proti duchu směrnice o poskytování služeb. Za druhé, musíme klást důraz na to, co tu zdůrazňuje i paní Koraca Bild, totiž, že naše struktura maloobchodu, ať už tady toho kamenného nebo online, musí tedy být konkurence schopná a um, nesmíme je tedy udusit takovými uh, novými regulatorními zásahy. To tedy paní Koraca byl také říká v textu, ale já myslím, že by to mělo být ještě důraznější. Pokud jde o e-commerce, tedy ten elektronický obchod, to je tedy jedním eh, z zásadních pilířů dalšího rozvoje malého obchodu v Evropě, ale tady zase je problém s dodávkou přes hranice, s překračováním hranic a podobně. A navíc tedy jsou tu specifické tlaky, kterým čelí toto odvětví. Proto je třeba, abychom ošetřili tuto, zajistili fungování elektronického obchodu v rámci celé oblasti jednotného trhu. A to je potřeba v textu také zdůraznit. Jinak tedy souhlasím s paní Koraca Bild, že potřebujeme prosazovat transparentnost a možnost svobodné volby pro naše spotřebitele a musíme také dávat pozor na to, aby eh, ten pozměňovací návrh, který se týká tzv. private labels, tedy eh, toho nástroje, který je používán, byl regulován způsobem, který přináší přidanou hodnotu spotřebitelům, ale způsobem, který jaksi není zbyteč, příliš regulatorní. Pokud je o nekalý obchod, zvláště eh, mezi, ve vztahu mezi obchody a dodavateli, to je něco, co bychom měli ještě prodiskutovat a paní Koraca byl souhlasí s tím, že tomu věnujeme diskuzi eh, zítra dopoledne. A já doufám, že se tedy eh, budete účastnit. Já vím, že na toto téma již proběhl seminář kolem kulatého stolu, jak se říká. V Němčině zrovna ne, ale eh, tedy vyplynulo z toho celá řada nových podnětů a já doufám, že paní Koraca byl ty v textu zohlední. Good. Um... Dobrý. Eh, paní Orkan Perez tady není, pan Locheba, ne, Evelyn. Uh, uh, my... Za svoji frakci bych chtěla říci, nejprve tedy bych chtěla poděkovat za velice kvalitně připravenou podklady k diskuzi. A musím říci, že tedy existuje celá řada možností, jak situaci řešit. Já bych ráda upozornila na dva body. které mě napadají, když se dívám na tyto pozměňovací návrhy. Za prvé, jak už řekl pan Šváb, pokud měli bychom používat směrnici o poskytování e, služeb za tímto účelem, protože to není její původní záměr. Tato směrnice e, nemá za úkol prosadit určitou liberalizaci ale je třeba zajistit tedy mm, jaksi ochranu obchodu, k tomu ovšem není možné použít tuto směrnici, protože to tedy nebylo jejím původním záměrem. A za druhé, když se tak podívám, pokud jde o na pozměňovací návrhy EVP, musím říci za svoji frakci, že tedy my si myslíme, že se možná až příliš věnujeme malo obchodu a jeho ochraně, ale zapomínáme na hospodářskou soutěž obecně. To jsem také tedy vlastně už podotkla předtím. Eh, víme, jak eh, vlastně nekalé praktiky panují v rámci toho konkurenčního boje mezi velkými řetězci a maloobchodem. Přitom existence maloobchodu v našich městech a vesnicích je důležitá především pro ty občany, kteří již nejsou tak mobilní. A já si myslím, že ovšem doposud jsme vlastně na tuto problematiku, problematiku hospodářské soutěže, nahlíželi pouze z jedné strany a já myslím, že je třeba tuto optiku změnit a to by se mělo objevit i ve zprávě. A z tohoto důvodu si také myslím, že některé ty pozměňovací závrhy zachází příliš daleko a musíme si dát pozor na to, aby tato zpráva sice na jedné straně nabízela ochranu maloobchodu, ale nemůže spochybňovat to, z čeho jí se podařilo v této oblasti dosáhnout. Thank you very much. Děkuji. Je škoda, že uh, eh, Lik tady není, protože zvláště tedy u dvou pozměňovacích návrhů hrál rozhodující úlohu a proto lituji, že tady nemůže být, aby při hledání řešení. Například pokud je o problematiku franchisingu. Já myslím, že tady je třeba si to ještě důkladně prostudovat. Eh, mně se nelíbí, že z textu zmizel odstavec, který se týkal franchisingu a ještě chci také zdůraznit, že pokud je o článek 9, ten považuji za velice důležitý. Jde o možnost tedy zakládat ty místní obočky, to umožňuje i směrnice o poskytování eh, služeb A navíc tedy to umožňuje i předcházet tomu problému, kdy vlastně jak si na těch volných stavebních parcelách za městem vznikají velké supermarkety. My tedy musíme ušetřit situaci tak, aby ta potřeba nakoupit si nebyla vždy řešena pouze tímto způsobem. Je tedy třeba prosazovat myšlenku rozumného plánování i ze strany místních úřadů, a to je potřeba zdůraznit. A konečně už i ve svém minulém vystoupení jsem řekla, že tuto zprávu pana De Jonga považuji za velice dobře vyváženou a proto jsme nepřipravili žádné konkrétní pozměňovací návrhy. Good. Uh, well, thank you very much. Mm, děkuji. Já tedy navážu na to, co tu bylo řečeno. Jsem rád, že moje můj nápad tedy, eh, jak se eh, zahrnout do těchto pravidel i franchising, eh, pokud jde o stávající pravidla hospodářské soutěže, se v textu objevily. Já si myslím, že je to velice důležité téma. A já doufám, že o tom budeme debatovat ve chvíli, kdy budeme debatovat o jednotlivých pozměňovacích návrhích. Franšíza je jednou z důležitých, formou, pod, důležitých form podnikání. A proto je třeba se tímto zabývat, e, zvláště v těch částech textu, které volají po větší nezávislosti maloobchodníků. Ono to souvisí i s těmi cenovými válkami, které tu byly zmíněny. A já si myslím, že tedy problematika například cenových válek by měla být jaksi rozšířena a vstažena například i na elektronický obchod v textu. A tak, aby se týkala i takových gigantů, jako je Amazon anebo eBay. Já jsem postupoval velmi opatrně, pokud jde o předkládání pozměňovacích návrhů. Já souhlasím s celou řadou pozměňovacích návrhů paní Koraca Bild, ale ten výčet je možná až příliš velký a proto bych se raději spíš zaměřil na hledání kompromisu k existujícím pozměňovacím návrhům. A navíc tedy je pořád ještě nevyřešená problematika státních dotací a toho, jak narušují hospodářskou soutěž. To je třeba také řešit a vůbec to není jednoduché. Někdy dochází k zvýhodnování určitého typu eh, podnikání nebo organizací. Zvýhodnování například ze strany místních úřadů, kteří, které nabízejí daňové úlevy a podobně. Určitá míra takovéhle podpory je rozumná, ale některé členské státy eh, používají nástroje, eh, které jsou až intervenční ve své snaze podpořit eh, existenci právě těch nezávislých místních malobchodníků. Já si ale myslím, že je třeba spíše tedy posílit postavení drobných dodavatelů ve vztahu k velkým řetězcům v celé Evropě. protože eh, tady víme o tom, že eh, noví, eh, jaksi noví maloobchodníci, kteří chtějí vstoupit na trh v některých, zvláště těch novějších členských státech, mají ještě co dělat, pokud je o větší profesionalizaci místních dodavatelů, ale také by měli mít možnost hledat dodavatele i ze zahraničí, protože to je zase velice důležitá, důležitá podpora podnikání. Čili já bych eh, uvítal větší podporu, pokud jde o zkvalitnění zpracování nabídek, dodávek, korektní označování, eh, modernizace, eh, informační technologie u jednotlivých maloobchodníků, což sice nesouvisí přímo s poskytováním služeb, ale umožňuje to vybudovat velmi efektivní distribuci. My tedy chceme, aby naši dodavatelé byli jaksi profesionálnější a je dobré, že se vlastně k tomu stavíme eh, v této zprávě jako k celému tomu maloobchodnímu dodavatelskému řetězci, protože je pravda, že nejde pouze o potraviny, ale i o jiné typy dodavatelských řetězců. A proto je to velice důležitý prvek. Vím, že Denis se o to také velmi zajímá. a myslím, že toto téma se i objeví během jednání kolem kulatého stolu zítra odpoledne. To je tedy vše, pokud jde o moje pozměňovací návrhy a já se těším na práci na nových kompromisech. A další členové si přejí pohovořit. Prosím, já vím, že byste také předložila některé návrhy. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu zpravodaji a ostatním předřečníkům. Také já vítám zprávu pana De Jonga. Pouze jsem se chtěla eh, pohovořit dvou mých návrhů. Návrh 66, já si myslím, že je tam překlep eh, v té anglické verzi, v tom výrazu třetí země. Zdá se, že v těch jiných překladech je to napsáno jinak, takže já bych eh, byla nerada, kdyby se to tam vnímalo špatně, byly to ty následky těch nekalých praktik na další země a pak 68 o tom nezávislém prosazováním, tedy tam se jedná zejména o tu dobrovolnou aktivitu a nejrůznější mechanismy, jak podporovat ty dobrovolné iniciativy, eh, což samozřejmě vítáváme. A pak 76, tam je ten záměr, kterého eh, navrhuje i samotný pan zpravodaj, takový ten ochránce práv na úrovni EU, takový určitý ombudsman, by bylo dobré to také prosadit. A je to určitě velice důležitá iniciativ. A myslím si, že na toto téma pohovoříme ještě hodně zítra a že ten zítřejší kulatý stůl eh, do této debaty hodně přispěje. Ještě někdo další z členů výboru si přeje k tomu něco dodat? Ne, pokud tedy tak není, tak bych vyzval paní Rebinder za komisi, aby pohovořila a ještě k tomu, co řekl Denis de Jong, ten příklad z jejich země, jak takové to jednostrané vynucování nebo vynucování si těch cenových škrtů. A tedy určitá možnost nějakého um, řízení nebo tomu, jak se vypořádat s podobnými praktikami, to si myslím, že také zazní na tom zítřejším setkání, takže rád vám nyní předám slovo. Děkuji. Já si myslím, že nemám příliš mnoho co dodat do této debaty. Uvidíme také, jak budou vypadat ty kompromisní návrhy, takže k samotné podstatě nemám co dodat. Možná bych se vyjádřila konkrétně k té franšíze. A řekla to tím stylem, že jsme samozřejmě konzultovali našeho, naše kolegy z um, oddělení pro konkurenceschopnost a oni na to nahlížejí tak, že pokud vyvstane problém, tak to spíš není nějaký problém tedy výjimek v rámci legislativy, ale spíš tedy toho, jak nahlížet na vnější uh, účastníky, co se týče konkurenceschopnosti. A pak máme samozřejmě máme příslušné vnitrostátní úřady, které mohou udělovat příslušné výjimky. a myslím si, že eh, to mohou být určité praktiky, které možná úplně nespadají do eh, příslušné pravomoci. No a tady se jedná tedy o otázku zejména interpretace tohoto tématu. Vy se dotazujete na velice složitou otázku, tedy ty nejrůznější dobrovolné iniciativy, které by se tu mohly navrhnout. A dopady toho, o čem jsme ji slyšeli, že dochází v Nizozemsku. Já bych nerada hovořila jménem určitých konkrétních skupin, pouze chci říci, že, jak asi zřejmě víte, v pondělí byla zavedena iniciativa, tedy v pondělí 16. A čemu konkrétně dochází nebo jaký bude další krok, tedy že ty společnosti se eh, k tomu budou muset zavázat. Nevím tedy, eh, zda je možné nějak formálně předkládat eh, té příslušné řídící skupině mm, nějakou stížnost již nyní. Ale pokud se taková stížnost objeví, tak se tím budeme muset zabývat. a uvidíme, jaké tady budou dopady. Ale myslím, že nyní nemohu nějak odhadnout nebo tady načrtat to, k čemu dojde. Ale uvidíme tedy, co vzejde také zítra z té diskuze kolem kolatého stolu. Jistě to bude velice užitečná diskuze a byla bych překvapena, kdyby tam asi nikdo eh, nepřiložil podobnou otázku. Rozhodně zítra tam budou právě i zástupci těch řídících skupin, takže víc k tomu nemohu nyní říci. Ano, já vím, že eh, vy eh, se zúčastníte i zítra, takže doufám, že ta debata bude opravdu živá a pro náš výbor je velice důležité, abychom zapojili co nejvíce z aktérů z toho maloobchodního světa. Ono to přispěje k naší zpráci, k pracování celé řady výboru, proto vítáme co nejvíce aktivních členů Denisy. Ještě máme čas, takže přeješ si k tomu ještě něco dodat, než přejdeme k další zprávě? Ano, já k tomu nemám moc co dodat, Malcolm, pouze chci uznat to, co si myslím, si řekl ty sám ohledně těch návrhů Koraca Build na téma jednotného trhu. V mnoha případech jsou to dobré doplňky a vyslechl jsem si pozorně i to, co řekla Evelyn ohledně směrnici o službách. Já na to nahlížím podobně, rozhodně je to téma, které ještě musíme podrobněji propracovat. No a celkem chci říci, že asi kráčíme všichni eh, stejným směrem a doufám, že tedy příští týden bych mohl již předložit určité kompromisní návrhy a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji vám všem, říká pan předseda. Máme dokonce i předstih takže si myslím, e, že by bylo dobré vyčkat, e, až tu budou zase všichni přítomní na další téma, takže uděláme maličkou přestávku, ne více než 10 minut na kávu a Um, další téma máme totiž na programu od 11.15 a musíme tu mít také zástupce komise. Uh, a hlavně tedy paní Weiler, která by měla být připravena a všichni ti stínoví zpravodajové. To znamená, začneme v 11.15, prosím. Yeah. Okay. Yeah.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

Děkuji. Uh, so, ladies and gentlemen, um... Dámy a pánové, již tedy většina těch stínových zpravodajů je přítomná a paní Weiler, která zpracovává do poslední chvíle pozměvací návrhy i nyní, tak ji ještě asi dodám ještě chviličku času, aby dokončila svoji práci. A v mezidobí srdečně přivítám pana Loise Filipa Žirava a Javiera Aregiho, kteří se věnovali tomuto balíčku a jsou nám velice známými partnery v tomto výboru. Takže paní Weiler bude připravena, jak dokončí eh, své zápisky. A nyní se budeme tedy věnovat projednání kompromisních pozměňovacích návrhů před zítřejším hlasování. A já tedy v první řadě předám slovo paní Weiler, potom panu Van de Kampovi, pan Manders, nevím, zda je přítomen, paní Rila a já jsme přítomní, takže od nás si něco vyslechnete, pokud se ještě připojí další členové. Takže v první řadě paní Barbara Weiler. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se za mírné spoždění, které souvisí s tím, že liberálové už zase předložili nový ústní pozměňovací návrh, který se musela sepsat. Nicméně, ten výsledek. Pokud to přispěje k dobrému výsledku, tak to není tragické a já si myslím, já tedy doufám, že ten přístup bude pozitivní, zvláště ze strany eh, parlamentu, i když je třeba ještě doladit určité rozdílné názory, jsou to drobnosti ve vztahu ke komisi. Já si ale myslím, že parlament tedy prosazuje text, který je velice výhodný pro jaksi obyvatele, spotřebitele i pro příslušné odvětví. Jsem tedy přesvědčena, že jde o velice dobře vyvážený návrh pro to zítřejší hlasování. Principiálně nebudu opakovat to, co jsem řekla už v minulé debatě, ale držíme se stále stejné linie z té minulé debaty, to znamená, že jsme změnili definici rozsahu působnosti a jsme toho názoru, že to rádiové spektrum je podobný zdroj, který stále více bývá používán i jaksi nekonvenčním způsobem, a to je třeba upravit eh, z pohledu spotřebitele. Bude to tedy třeba reformovat tak, aby eh, hospodaření s tímto zdrojem odpovídalo moderní době. A také máme eh, tady takovou, takový zvláštní požadavek, pokud jde o takzvané chargery, nabíječky. To bychom rádi prodiskutovali, zatím jsme na to vypracovali ústní pozměňovací návrh, který zohledňuje příspěvky kolegů. Týká se to toho takzvaného Universal Charger, tedy té jednotné typové nabíječky pro různé kategorie produktů. Samozřejmě je možné mít i individuální typy nabíječek, ale my jsme pro, aby zvláště u mobilních telefonů a podobného typu zařízení bylo příslušné odvětví zavázáno k tomu, aby nabízelo plně kompatibilní nabíječku. A také bych chtěla vypustit odstavec v tom smyslu, že nabíječky lze eh, prodávat eh, samostatně. To je totiž evidentní. Eh, pokud tohle zůstane v textu, tak si z nás zase budou v tisku jenom utahovat, protože už teď se přeci dají nabíječky kupovat zvlášť. Ve chvíli, kdy jednu ztratíte a tak dále, tak si můžete koupit novou. Takže tohle by mělo být z textu vyškrtnuto. ještě drobné úpravy, eh, které jsem odmítla, eh, protože na jedné straně působily právní nejistotu, nejsou nezbytně potřebné, například 105, protože tato informace o použité frekvenci je důležitá pro orgány dozoru nad trhem. Nad já to ovšem nemohu podpořit. Na druhé straně podporuji 103, což je ten zvláštní eh, návrh na eh, kontrolu tohoto typu zařízení. Eh, zdá se, že tedy to odmítáte jako příliš složité. Já si však myslím, že tam, kde je to možné, tak by tato informace měla být v tom dokladu přiloženém k rádiovému zařízení. A možná tedy by to nemělo být požadavkem pro celou Evropu, ale pro země, jako jsou asi Anglie nebo také Estonsko, které mají zájem na této úpravě. Těmto zemím by měla být ponechána možnost eh, toto vyžadovat. 116 mohu eh, podpořit. To je tedy mm, taková novinka, která není samozřejmá ve všech členských státech. Na, v Švédsku to funguje automaticky, eh, v Německu například ne. Ve chvíli, kdy máme tady příslušný dozorový orgán na eh, úrovni členského eh, státu, tak je možnost informovat spotřebitele. Tedy mělo by existovat takové místo, kde se spotřebitel informovat může. A logicky potom také velká část těch pozměňovacích eh, eh, návrhů souvisí s doladěním, s balíčkem paní Rojtové, tak aby eh, tedy naše návrhy byly konzistentní. To je tedy vše. Nic jiného se nějak zásadně neměnilo v tom období od poslední debaty. Na závěr možná ještě řeknu, že je důležité, zítra, až budeme hlasovat, dokud máme vliv, nebo možná opět budeme mít vliv, pane Švábe, abychom se pokoušeli o to, tlačit naše členské státy k tomu, aby skutečně jednali. Následně tedy. A aby tedy nevznikal na úrovni členských států dojem, že jde o nedůležité opatření, protože naše funkční období stejně končí. Děkuji. Good. Thank you very much. Děkuji vám. A pan Van de Kam pohovoří jako další. Pane předsedo, děkuji. Eh, po vystoupení paní Weiler mám pocit, že eh, vždycky tady ukazujete prstem na liberály. A teď tedy přejdu do nizozemštiny. Děkuji eh, zpravodajce za ten velice striktní režim, za ten byč nad našimi hlavami. Myslím, že se nám podařilo dospět ke schodě, pokud jde o pozměňovací návrhy a také hlasovací pořádek. Nicméně jde o jednu ze záležitostí, která možná jaksi v tisku nezní zajímavě, ale je nesmírně důležitá. Harmonizace těchto typů zařízení v Evropě je velice důležitá, protože povede k velkým úsporám. Pozměňovací návrhy a ústní pozměňovací návrh k nabíječkám, který paní Weiler předložila a mým jménem mohu plně podpořit, Myslím si, že jde opravdu dobře připravený text a navíc jsme ho také doladili tak, aby harmonizoval se zprávou paní Rojtové a proto myslím zítra mohu hlasovat pro. Já tady bohužel zítra na hlasování nebudu, ale plně podporuji paní Weiler a vás, pane předsedo. Děkuji. I'm, I'm I will not be here to vote. Já se obávám, že já tady také nebudu zítra na hlasování. Ale pan místopředseda bude zastupovat mě a já doufám, že paní Vele to nevnímá jako určitou neúctu. Paní Ruler, další na pořadu jednání. Já budu stručná, my podporujeme uh, návrh paní Weiler a budeme hlasovat pro. Aha. I know you have, you have the, um, the maximum mark. Ano, vy máte tedy um, hvězdičku za plnou účast. A teď mi dovolte vyjádřit se jaksi ve své roli stínového zpravodaje k mnou předkládaným pozměňovacím návrhům. Za prvé děkuji paní Weiler za konstruktivní přístup, celou řadu z nich akceptovala. Nebylo mi úplně jasné, zdali akceptujete i můj pozměňovací návrh k elektronickému označování. Vím, že jsme se o tom bavili minule a komise konkrétně referovala o tom, že orgány dozoru nad trhem nemají možnost kontrolovat zařízení, která eh, tady jsou ještě nevybalená, protože vlastně eh, nejsou vloženy baterie a na displeji není nic vidět. Ti z vás, kteří mají nejnovější typy telefonu a já nebudu eh, jmenovat výrobce konkrétně, vědí, že tedy je prodáván s ochranou folí na displeji. A právě tedy tento kred by měl vlastně obsahovat všechny ty detailní informace, aspoň výrobci nám to slibují. A vy si můžete ověřit, jak tedy starý je váš telefon ve chvíli, kdy tady nejprve odemknete klávesnici a pokud tedy eh, zmáčknete hvězdičku, křížek 07 křížek a call, tak vám to automaticky naskočí A já tady musím říct, že můj telefon je e, trošku starší, takže se to ještě neobjevuje, ale na základě tedy tohoto pokynu by se vám vlastně na displeji měly objevit veškeré ty regulatorní informace k tomuto typu zařízení. Takže paní Weiler, klidně si zkontrolujte, jestli máte nejnovější typ telefonu. Vidím, že teď to najednou všichni zkoušíte, takže já opakuji, jde o hvězdičku křížek, 07 křížek, a hned se vám tedy objeví na displeji všechny ty regulatorní informace. Takže to je tedy ten nový návrh, já myslím, že je užitečný. A paní Valer s námi jistě souhlasí v tom, že to je něco, co by parlament měl prosazovat i nadále. vzhledem k tomu, jak se vyvíjí trh směrem k integrovaným displejům. A tím také zabráníme tomu, že spotřebitel náhodně vlastně vyloží, vyhodí ty informace, které požadujeme po výrobci s příbalovým, v rámci, ve formě příbalového letáku s obalem. A v souladu s přístupem paní Weiler stahuje tedy návrh 118, který šel proti duchu pozměňovacího návrhu 120, ale myslím, že to je ještě něco, co budeme muset prodiskutovat s radou. A také jsem viděl ústní pozměňovací návrh k problematice eh, jednotné nabíječky. Já myslím, že to je myšlenka, kterou musíme podpořit viditelně v tomto návrhu, protože je to také jaksi politicky velmi užitečné bude-li vidět, že se v tomto ohledu snažíme a já doufám, že dospějeme k užitečnému kompromisu. A to je, myslím, vše. Nebudu zahájet, zacházet do větších detailů, protože většina mých návrhů, detailních návrhů k překládaným informacím a označování byla přijata. Je důležité, aby došlo k plné harmonizaci použité terminologie s novým legislativním rámcem, ale to je něco, co možná ještě doladíme později. A teď se tedy ještě ptám, jestli někteří další kolegové se chtějí vyjádřit k této problematice. Pokud nedám slovo komisi a vyžádáme si její názor před hlasováním. Problematiku terminologie asi můžeme řešit později. Já se chci soustředit na čtyři body, které jsou pro nás důležité. Jsou to body, kde se naše názory liší. Za prvé rozsah působnosti. My to chápeme tak, že ten původní návrh komise se zaměřoval na vysílače, pouze vysílače. A proto jsme tedy po váhání eh, navrhli při, eh, řešit i přijímače, ale pořád ještě máme jeden problém a to je koncepce toho, jak je nadefinována komunikace mezi radiovými zařízeními. My jsme totiž přesvědčeni, že jakákoliv forma komunikace, která vysílá vlny a může tím pádem eh, narušovat eh, fungování rádiového spektra, eh, by měla být řešena v tomto návrhu, ale pokud se budeme držet stávající definice komunikace, tak to vlastně mm, tak není. Za druhé, pro orgány dozoru nad trhem po dlouhé debatě je důležité aby tedy měli možnost toto kontrolovat. Máme tady pouze výjimku za výjimečných okolností. My nesouhlasíme s tím, že pro výrobce by tedy bylo nadměrnou zátěží vést takový registr, protože si myslíme, že je velký počet zemí, včetně například Spojených států, kde je povinné takovýhle rejstřík vést. A z pohledu dozoru na trhem, pokud jde o elektronické označování. Také si myslíme, že ještě nejsou naplněny podmínky, které by nám umožnily tedy otevřít plně elektronický trh. Pokud jde o tedy už plastový kryt s informacemi, které, který vlastně je na displeji, tady máme problém s tím, že některé typy označení, například značka CE, by měla být na výrobku stále, zatímco ten kryt po čase vyhodíte. A pak je tu problematika nabíječek a tady je další problém. Orgány dozoru nad trhem občas kontrolují 10-20 výrobků, takže pokud Pokaždé bude třeba ten produkt vyjmout z obalu, připojit a přeskoumat. Bude to v praxi velmi složité. Čili to elektronické označování je žádoucí, ale pořád ještě je třeba dořešit jakým způsobem to bude v legislativě ošetřeno. Pokud jde o univerzální nabíječky, my právě řešíme studii, která je zaměřena na mobilní telefony a jiné typy malých elektronických zařízení v této oblasti. Na základě výsledků této studie vyhodnotíme, jak postupovat dále. Čili ano, ten vývoj vede k univerzální nabíječce, o tom není pochyb, ale otázka je, jak to řešit dnes. Zdali na základě dobrovolných dohod nebo legislativní iniciativy. My zatím nejsme v takovém postavení, abychom byli schopni opravdu vyhodnotit, co je lepší, zdali to upravit legislativně nebo formou dobrovolných dohod. A pokud by se to mělo ocitnout ve směrnici, tak by to byl legislativní eh, přístup a v tom případě bychom dali přednost tomu, kdyby to bylo řešeno v úvodním ustanovení směrnice, abychom se tedy ponechali otevřenou možnost legislativně upravit problematiku nabíječek a malých elektronických zařízení i do budoucna, a to v souladu s tím, jak se bude vyvíjet situace a příslušné potřeby. Děkuji. Thank you very much. Um, Mrs. Já děkuji vám a ptám se paní Weiler, jestli eh, chce ještě reagovat. Já chci se vyjádřit k těm výhradám komise. My už je dlouho známe. Já jsem i osobně konzultovala s komisí. Náš názor je ovšem odlišný. Musíme si počkat, jak dopadne jednání na radě. Rada a parlament se v této věci také budou muset dohodnout a proto navrhuji, abychom při hlasování se drželi stávající linie. Pokud jde o pozměňovací návrhy 103 a 111, Tady eh, bychom to ještě měli projednat s komisí a jak už tady komise řekla, měli bychom se pokusit o to, eh, že tedy je něco nepraktického, tak bychom to jaksi neměli eh, vyžadovat. A já jsem četla tiskové sdělení komisaře Tajányho, který považuje tuto legislativní úpravu za velice žádoucí protože tedy s dobrovolnými dohodami v této oblasti nejsou dobré zkušenosti, je tedy lepší to legislativně upravit. Zatím eh, to vždycky vypadalo tak, že tedy to příslušné odvětví telekomunikací uzavřelo dobrovolnou dohodu a po dvou letech od ní zase odstoupilo. A já tedy doufám, že komise i pan komisař budou pro to legislativní řešení. Všichni dobře víme, jak ta jednání dopadají. My tady občas, pokud je o drobnosti, ustupujeme, ale tohle je pro nás důležité a proto neustoupíme. Děkuji za vaši podporu v této věci. Podle mých informací je to tak, že režim pro eh, tohoto typu již existuje v celé řadě zemí, včetně Tajvanu, Austrálie a Singapuru a FCC e a Spojené státy ho rovněž e, začínají promýšlet a Evropa by neměla zůstat pozadu. Toto vypadá jako velice rozumné řešení, tento nový typ zařízení, takže musíme e, to prostě takto vnímat a ještě se zabývat dalším doplněním toho znění Dobře, takže děkuji za tuto práci. Zítra o tomto textu budeme hlasovat. A zase byli jsme tak nesmírně efektivní dnes dopoledne, že máme trošičku času Navíc vidím, že paní Bastos už tady je na to další téma. Doufám, že tady jsou všichni stínoví zpravodajové. Je tady komise, vidím, že pan Hunter je tady, pan Kreutzmann tady ještě není, pan Pile, ten by měl dorazit. A pan König je tady z DG Markt, ano, je přítomen. Takže Možná si dejme pár minut na to, aby tady ještě někteří mohli eh, dorazit a poradce prosím, aby eh, se ještě ozvali tím stínovým zpravodajům. Pan Ekström za zelené eh, by také měl být přítomen, nevím, jestli to má v úmyslu. Takže pět minut si dejme a pak začneme. Trošičku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 Uh, so I think, ladies and gentlemen, just about... Takže pustíme se do práce. Zdá se, že tady už máme prakticky celý tým stínových zpravodajů, včetně zpravodajů Tečka. Vítám paní Bastos jako předkladatelku stanoviska eh, a je to tedy výbor pro právní záležitosti a my máme společné stanovisko, kombinované stanovisko ke dvěma bodům, konkrétně k ochranné známce společenství a potom přepracovanému znění právních předpisů členských států o ochranných známkách. A z hlediska vnitřního trhu se jedná o významné záležitosti a proto je zapotřebí, abychom tady e, dali e, k dispozici skutečně souhrnou perspektivu. Myslím si, že paní Bastos e, nám k tomu může říct maximum. To je tedy poprvé, co máme e, příležitost diskutovat o vašem návrhu stanoviska e, a já budu rád, až nás seznámíte s tímto návrhem. Pak tady je pan Ponceli, pan Hatsamakakis, který bude hovořit za pana Kreutzmana. E, pan Anstrom to ještě není, pan Bine ten přijde, je na cestě. A vítám pana Königa, úřadujícího šéfa Eh, oddělení na DG Markt. Prosím, slovo má paní Pastos. Děkuji vám, pane předsedo, všechny zdravím. A dobrý den vám všem. Já cítím opravdu velkou poctu, že mohu být navrhovatelka pro tuto revizi ochranné známky společenství. Rozhodně a bez pochyby ochranné známky mají naprosto výjimečnou hospodářskou cenu pro evropský vnitřní trh a proto tento legislativní přeskum je nezbytný ve chvíli, kdy si přejeme také zavést opravdový vnitřní trh a kdy chceme bojovat proti uh, piráctví a falšování. Máme tu tedy návrh Evropské komise, ten si klade nejrůznější cíle, v první řadě podporovat inovaci, hospodářský růst, zpřístupnit tento systém ochranných známek a učinit ten systém přístupnější pro podniky, snižovat náklady, snižovat celou složitost, vylepšit otázku právní jistoty, také usnadnit spolupráci mezi těmi národními orgány, orgány a, a mezi Institucem pro harmonizaci vnitřního trhu, aby se podpořily ty výměny nejlepších postupů. A pak dalším cílem z toho návrhu komise je to, e, že se to všechno e, adaptuje na požadavky vyplývající z Lisabonské smlouvy a, a vytvoří se decentralizované agentury. A je zřejmé, že tato ochranná známka je velice přínosná pro podniky a že samozřejmě přispívá pro ochranu spotřebitelů. Ochranná známka, tady asi důležité říci, snižuje náklady, co se týče poptávky eh, ze strany spotřebitelů, zajišťuje také stejnou úroveň, což je naprosto eh, nezbytné, co se týče dohledu nad eh, výrobkem a jeho poskytováním na trh. Velkým nepřítelem této ochranné známky, to víme, je padělání a piráctví, kteří samozřejmě okrádají naše výrobce, vytvářejí bariéry pro inovaci, velice poškozují evropskou konkurenceschopnost, ničí pracovní místa, ničí veřejné finance a ohrožuje v celé řadě jiných okolností zdraví a také bezpečnost evropských spotřebitelů. Ta historie evropské ochranné známky je dlouhá, nicméně konzistentní systém ochranné známky společenství že existuje 15 let, má tedy velice solidní základ a narůstá se, narůstá in ten institut pro harmonizaci vnitřního trhu, tady jenom chci podotknout, eh, že za rok 2011 obdržel již tisící žádost od počátku zahájení své aktivity v roce 96. Systém ochrany známek se zakládá na určitém principu doplňkovosti, Eh, těch známek na úrovni národní a evropské a proto je tato iniciativa komise velice pozitivní. Zhodujeme se, že není zapotřebí nějak eh, podstatně vše reformulovat, tedy ten systém funguje dobře a je platný. A co se tu tedy zamýšlí, je, jak jsem již řekla, zmodernizovat, eh, dobře orientovat eh, toto fungování, aby vše bylo jednodušší, levnější a efektivnější. To eh, samozřejmě podpoří inovace, přitáhne investice, eh, navýší eh, tu škálu poskytovaných výrobků, bude to přínosné pro spotřebitele a podpoří i nárůst pracovních míst. Návrh komise, který si klade eh, za cíl vylepšit tento legislativní rámec, navyšuje také tu míru ochrany duševního vlastnictví, hovoří tu také o těch takzvaných eh, transitních výrobcích, to je velice citlivé téma v tom návrhu komise. Zatím to není naprosto konsenzuální téma, zapracovávají se tu důležité novinky, jako tedy um, ta ochrana Eh, značky nebo také ta chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení původu a podobně. To ještě není eh, vyjasněné. Já, jakožto navrhovatelka těch dvou stanovisek, jsem pro přístup zmíněný v návrhu komise. Předložila jsem některé pozměňovací návrh za cílem vylepšit ten navržený text. To si můžete přečíst eh, v mých návrzích. Ten první se klade za cíl posílit roli těch národních orgánů, co se týče ochrany známky a zejména v boji proti falšování výrobku podle studie OECD, mezinárodní obchodování, eh, co se týče těch padělatných výrobků eh, narůstá řádově v milionech eh, neuvěřitelnou mírou. Evropské celní orgány poukazují na to, že padělané výrobky za pět let, eh, jejich počet narostl o 100%, to znamená, situace je naprosto alarmující. A druhý mnou předložený návrh se týká toho, že zachováme možnost předkládat tu žádost eh, evropskou ochranou známku jak u těch národních orgánů, tak tedy i u toho Evropského úřadu. To znamená, budeme mít takový přístupnější systém, a nebude tu takový dojem ze strany evropských občanů, kteří tedy eh, potřebují kontaktovat nějaký ten registr. Takže ty příslušné orgány jsou velice daleko, jsou vzdálené, to znamená, zachováme tu takového určitého ducha blízkosti k občanovi ve chvíli, kdy si naši občané čím dál více stěžují, že Brusel je velice daleko a velice vzdálen od občanů. Třetí návrh, který předkládám k těm mým stanoviskům, se týká eh, zhodnocení eh, těch důvodů, proč dochází k zamítnutí. Já jsem toho názoru, že by se toto mělo zachovat tak, jak je. Nemělo by se to omezovat jenom na nějaké absolutní důvody. A to z celé řady důvodů. Já bych zdůraznila zejména následující. Ta výhoda zachovat systém tak, jak je, je dobrý, protože je prospěšný pro malé a střední podniky, snižuje náklady, a také zabraňuje těm známkám, které by se mohly jasně, jednoduše zaměňovat a také umožňuje snižování těch soudních eh, výdajů, protože se tím zabraňuje nějaké mm, eh, budoucím sporům. Tento systém nyní platí ve 12 zemích EU. Čtvrtý můj návrh se týká složení tě správní rady agentury. Tam by měl být zastoupen člen za každý členský stát, zástupce komise a také zástupce Evropského parlamentu. A to z toho důvodu, že se vytvoří institucionální rovnováha a umožní to opravdu efektivní účast Evropského parlamentu, co se týče dohledu nad prací této agentury. A pátý návrh, ten se týká nových pravomocí agentury Myslím si, že by mohla mít nové pravomoci, co se týče zprávy a také i šíření informací o těch chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení a také může šířit informace o nových takovýchto podobných eh, záležitostech na základě článku 118 eh, o smlouvě o fungování EU. A pátý návrh, který předkládám, ten se týká toho, že je vhodné, aby agentura poskytovala i dobrovolné mediační služby, to znamená, a že by tímto přispěla k úsporám časům a také snižování nákladů zúčastněných stran. Sedmý návrh, já jsem obhaňce snižování sazeb, komise by měla revidovat ty eh, sazby a to tedy za cílem je snížit, eh, pokud dojde k nějakému pravidelnému přebytku. Po revizi by tento přebytek měl být využit na nejrůznější opatření, která si kladou za cíl vylepšit systém té ochranné známky společenství a neměl by se vracet zpět do rozpočtu EU, vzhledem k tomu, že rozpočet z této agentury je právě z těch sazeb eh, placených ehm, na ochranou známku. Nedochází k žádným transferům nebo příspěvkům z evropského rozpočtu do agentury, proto by to tam mělo být zachováno. A to tedy vyplývá také z těch nových pravomocí, které já uh, obhajuji, mělo by to zlepšit celkový ten systém a fungování. Takže já si přeji i nadále vylepšovat tento text. Jsou tu eh, velká omezení, zejména co se týče prostoru toho textu. Eh, já předkládám i návrhy k tomu, jeden návrh k tomu mému stanovisku, zejména, že se tedy posílí ta kontrola ochranných známek při obchodních transakcích, ale také i prostřednictvím elektronického obchodování. Elektronické obchodování to je velice aktuální záležitost. Náš výbor se tomu nyní věnuje. Je to určitá platforma, kterou si spotřebitelé přejí využívat čím dál více a zažívá obrovskou expanzi takže bychom jí měli dodat eh, určitou důvěryhodnost, co se týče využívání ze strany spotřebitelů a právě z tohoto důvodu by ochranná známka společenství měla být posílena i pro to používání u elektronického obchodování. Tady by přispěla právě k tomu, že pokud někdo eh, porušuje pravidla, tak by jeho anonymita nebyla déle zajištěna evropské podniky v opačném případě by totiž na naši práci nenahlíželi tak, že nepřispíváme k vylepšování systému, že, si, že pracujeme na úkor kamenných obchodů nebo toho, aby vlastně veškeré obchodování nebylo or, ochraňováno. A já jsem přečetla mnoho příspěvků na to téma falšování produktu, piráctví nebo obchodování zboží bez ochranných známek. Přečetla jsem toho hodně, nebudu zmiňovat nějaké konkrétní značky ani platformy, které jsem konzultovala, ale vím, že jsou tu situace, kdy to falšování zboží dochází k tomu i se zbožím, které jsou do určité míry chráněny prostřednictvím značky. A v některých zemích ale právě tyto škody eh, si vyžadují eh, až nějakých 40 z celkového objemu obchodovatelného zboží. Pak další návrh se týká toho, té správní rady agentury, kde tam tedy přidávám toho jednoho zástupce Evropského parlamentu. Pak ještě tam máme návrh na výkonného ředitele agentury, toho by neměla navrhovat jenom Evropská komise, tedy když předkládá ty tři eh, kandidáty, měla by být takové preselektivní kolečko na úrovni eh, nebo předložených kandidátů ze strany členských států a pak teprve návrhy komise. Ehm, co se týče hlasování, to by mělo být hlasování dvoutřetinovou většinou a ne jednoduchou většinou. A pak tedy, co se týče těch zástupců, tam by měl být přizván zástupce parlamentu. Také navrhujeme tedy to mediační eh, centrum, aby celý systém byl efektivnější, nebyl tak nákladný a byl, řekněme, ohebnější, co se týče rychlosti postupu. A na závěr chci říci, že tedy počítám z přispěních stínových zpravodajů. Myslím si, že společně se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku a zejména také včasného výsledku. Je důležité splnit ten harmonogram, který leží před námi. Pane předsedo, pokud dovolíte, já to zopakuji. 26. září v poledne vyprší lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Um, probereme návrhy 14. října hlasování ve výboru pak bylo odsunuto na 5. listopadu. A doufáme, že tímto přispějeme k práci výboru Jury. Tímto vám tedy ještě jednou děkuji za pozornost. Good. Well... Výborně, děkuji. Tak eh, to je skutečně těsné, ale vím, že to prostě takhle nemo, eh, že to nemohlo být jinak. Doufám, že stínoví zpravodajové budou eh, schopni reagovat. Pak tady máme 5. listopadu jako další datum. Teď slyšme stínové zpravodaje, pan Pancel jako první. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pane předsedo, budu velice stručný. Já bych chtěl podtrhnout význam tohoto balíčku reform který předkládá Evropská komise. Je to iniciativa, která umožní snížit náklady a celý systém eh, registrace E, ochranných známek bude předvídatelný a bezpečnější. Nepochybně se tímto krokem zlepší podmínky pro firmy, aby inovovaly a zároveň, e, aby byly e, ochranné známky lépe zabezpečeny proti padělání, konkrétně u výrobků, které transitují přes území Evropské unie. Tento návrh stanoviska, který nám byl teď předložen naší kolegyní Bastos, E, e, skutečně odpovídá těm cílům, které jsem teď zmínil a e, sdílím také pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které se právě vztahují k těm výrobkům, které jsou které transistují přes unijní území pak e, e, je samozřejmě možné, aby národní orgány se mohly do celé věci zapojit a aby agentura e, potom mohla spravovat ty různé formy duševního vlastnictví, tak jak to stanovuje smlouva. Zároveň si myslím, že bude nutné ještě tento návrh obohatit, konkrétně co se týče ochrany spotřebitelů. Ochrana spotřebitelů, eh, to je přesně eh, pravomoc našeho výboru a tady bych chtěl zmínit tři věci. Za prvé, musíme připomenout a posílit eh, tradiční roli ochranné známky a komunitární známky. Základní roli, role známky je uvést prostě místo, uvést obsah, víme, eh, jak se k tomu postavil Evropský soud ve, svém, ve svých rozhodnutích a ochranné známky by měly plně hrát svou roli. Máme registraci ochranných známek, které podnikům umožňují se prostě Eh, vyznačovat eh, výsostnými jasnými znaky, které vedou k identifikaci ochranné známky a v rámci tedy eh, konkurence, která nicméně musí být všechno jen ne, nekalá, tyto ochranné známky chránit. To samozřejmě neznamená, že ostatní funkce, co se týče například komunikace či investic, by měly zůstat stranou, ale přece jenom si myslím, že transparentnost trhu je a měla by být naší prioritou. Za druhé, e, při respektování všech legislativních norem musíme zaručit e, svobodu vyjadřování a svobodu na informace. Musíme se vyhnout tomu, aby zájmy, které jsou plně předmětem ochrany, se staly polemické či byly vůči sobě v rozporu. Takže výhradní práva, která e, jsou spojena s určitou ochranou známkou, nemohou narušovat užívání této známky třetími stranami. A je třeba samozřejmě mít možnost komentovat, analyzovat e, produkt identifikovaný určitou ochranou známkou. Pak jsou tady ještě další věci, eh, konkrétně eh, odmítnutí ochranné známky či eh, další kroky, které mohou učinit třetí strany. Poté, co je podána žádost o e, registraci určité ochranné známky, mohou tyto třetí strany uvést e, důvody, e, proč jsou proti tomu. A já si domnívám, že je zapotřebí, aby bylo možné, že tyto jednotlivé strany by tedy mohly představit takovéto objektivní příčiny, protože Samozřejmě jde o to maximálně ochránit eh, zeměpisné určení, kvalitu a další atributy ochranné známky. Takže to je asi tolik, co jsem eh, eh, chtěl říct a budu, ráda, budu rád, když to zpravodajka vezme v úvahu, předložím své návrhy písemné podobě. Děkuji. Děkuji. Pan Hacimakakis. Děkuji. Nejprve taková obecná připomínka jménem Jurgena Kreutzmana. Vítáme stanovisko paní zpravodajky, zvláště to, že podporuje návrh komise ve všech bodech relevantních pro náš výbor, zvláště v tom, že jde o posílení práv spotřebitelů, pokud je o boj s produkty ze třetích zemí, které používají eh, Evropskou, Evropskou unii jakožto takové překladiště, případně destinaci eh, nelegálních výrobků. Velký část návrhů paní Bastos můžeme podpořit, zvláště to, že zdůrazňuje skutečnost, že národní orgány musí být eh, podpořeny při výkonu eh, povinností, které vyplývají z této směrnice. Nicméně nezdílíme názor paní zpravodajky v tom, že národní trhy eh, tedy a jejich dozorové orgány jsou opravdu vybaveny k tomu, aby jak se vyhodnotili ty překážky a problémy na národní i obecné úrovni, protože to vede k právní nejistotě, k průtahům, vysokým nákladům a tak dále. A víme, že výbor Jury je proti tomu, aby bylo nutné znovu přeskoumávat tradiční zavedené výrobky a dávat jim označení CE. Čili my žádáme o výjimku, tak aby to nevyplývalo z tohoto návrhu a pan Krojcman dorazil, takže já mu hned dám slovo, ale teď ještě e, tedy k tomu nařízení. Podporujeme návrh v tom smyslu, že e, zpráva ochranných e, známek pro jednotlivé geografické oblasti, například v oblasti specialit a tak dále, by měla být předána komisi, protože ta je zodpovědná za harmonizaci jednotného trhu a také by to vědlo k větší efektivitě fungování jednotného trhu. Také vítáme všechny návrhy, e, pokud jde o zprávu těchto harmonizujících systémů ochranných známek, které by měly eh, tady být řešeny na evropské úrovni, což povede k významnému snížení poplatku pro uživatelů. Eh, pokud je o přebytky, nesouhlasíme s paní zpravodajkou v tom, že ty by se měly vracet do společného rozpočtu, ale naopak by měly být dále investovány do zlepšení tohoto systému ochranných známek v Evropě. Pokud jde o rok 2000, 6,53% eh, veškerých žádostí o ochranou známku bylo podáno elektronicky. A proto je důležité, abychom umožnili vlastně další zprávu na úrovni národních eh, orgánů. Tady jdeme proti duchu toho, co říká paní zpravodajka, ale dává to smysl. A konečně Pokud je o ty nové klasifikační systémy a podkladová data, která je třeba předkládat, eh, specifikaci zboží a tak dále, ehm, tady se odvoláváme na judikát Evropského soudního dvora v této věci, eh, kdy jde o to, že jakákoliv změna specifikace musí být notifikována do čtyřech měsíců od té doby, kdy vznikla. Pokud ne, tak dojde k tomu, že eh, jednotný trh bude zaplaven produkty které se vlastně odchylují od své klasifikace. Paní zpravodajka navrhuje, aby tato úprava byla řešena formou pozměňovacích návrhů nebo eh, prodloužení eh, doby, nicméně to jde proti duchu eh, spotřebitelů i proti duchu návrhu komise. Ten časový prostor od 4 až 12 měsíců pro notifik- by tedy měl být prodloužen až na 12 měsíců ze 4, tak aby měl tedy ten výrobce delší čas na notifikaci. A jsme jistí tedy, že i když náš názor je v tomto ohledu opačný, dospějeme k nějakému přijatelnému kompromisu. Thank you very much. Děkuji velice. Pane Kolicma, chcete něco dodat? Já jsem musel být na výboru ITRA, tam jsem měl projev, tak se omlouvám za spoždění, ale všechno je v pořádku. Protože můj příspěvek zazněl. Pan Engström. Děkuji. Smyslem ochranné známky je usnadňovat legitimní obchod a zpřehlednit fungování jednotného trhu. Mm, a to proto, že spotřebitelé mají k dispozici informace o produktu a tak dále a tak dále. Ale hlavním záměrem zavedení takového systému ochrany, ochranné známky je tedy usnadnit obchod. Bohužel návrh komise obsahuje dva návrhy, které jdou přesně opačným směrem. Za prvé jde o prodloužení, tedy promiňte, rozšíření ochranných známek nejenom na mm, výrobky, které jsou na teritoriu Evropské unie, ale také mm, zboží, které pouze proudí skrz Evropskou unii. To nám nějak účinně nepomůže v boji proti padělaným produktům, protože zločinecké organizace, které se tímto obchodem zabývají, stejně nedodržují zákon. Nicméně, rozšíření evropské ochranné známky na například svobodné přístavy, jako je Rotterdam a podobně, za účelem legitimního obchodu představuje eh, problém, Například je tu problém s léčivy, jak víte. Tyto přístavy například zpracovávají e, zásilky léku do třetích e, zemí a tyto zásilky byly chybně zabaveny, protože neodpovídaly legislativě o ochranných známkách. Prostě obecně to znamená, že celníci v Rotterdamu a jinde by museli ověřovat ještě mnohem více věcí. A to prostě nedává smysl. Protože pokud je něco eh, odesíláno do třetí země, kde ta ochranná zámka není registrována, tak není důvod to zabavovat v Evropě, je-li to v tranzitu. Jenom proto, že je to v konfliktu s evropskou legislativou. To prostě nedává smysl. A škodí to tedy obchodu. A druhá věc, ta je ještě horší potenciálně. Celníci by měli mít rozšířená práva i povinnosti konfiskovat zboží, které si jednotliví spotřebitelé, individuální spotřebitelé nakoupili online. Dejme tomu, že já si koupím něco na webové stránce v Hongkongu nebo v Americe nebo kdekoliv, nebo například iPhone, který je tedy naprosto uh, legitimně vyroben firmou Apple, ale koupím si to mimo Evropskou unii pak podle tohoto návrhu by vlastně celní zpráva měla právo mi skonfiskovat výrobek. Normální spotřebitel neroz, nedělá rozdíl mezi tím, co je zahraniční webová stránka a evropská webová stránka. Když se zeptáte běžného občana, nikdo Eh, vám nebude schopen dát informaci o tom, zdali, eh, jak se ten portál Amazon.com je zpravován v Evropě nebo někde jinde. To znamená, že spotřebitelé, kteří kupují legitimní zboží, by o něj mohli přijít, celníci by jim to zabavili a pak by řekli přátelům, podívej se, <clears throat> vlastně nemůžeš nakupovat věci po internetu, protože celníci jen tak ti to zboží zabaví. A to, myslím, velice poškodí elektronický obchod. A jak už bylo řečeno, na tom půdě tohoto výboru hodně hovoříme o podpoře elektronického obchodu a to mi tedy opravdu nepřipadá dobré. Opravdu by to bylo velmi škodlivé. A teď eh, drobnosti. Tohle byly tedy ty dvě zásadní záležitosti souvis, souhlasím s panem Pancíry, kde hovo, tam, kde hovořil o svobodě projevu. V tuto chvíli v legislativě o ochranných známkách stojí, že pokud chci použít ochranou známku na nějaký kulturní produkt a podobně, tak mám volné ruce. Nicméně, dost často to bývá zneužíváno. právníci, odborníci na ochranné známky rádi argumentují tím, že to není možné. Například eh, v tisku se objevil článek, který eh, jak si použil takovou, mm, takový oblíbený slogan z druhé druhé světové války, i když to bylo chybně, nicméně. Bylo to, tento nadpis byl použit eh, ve vztahu k elektronickému obchodování, kdy tedy konkrétně tento slogan byl zakázáno si prostě vytisknout třeba na tričko nebo kamkoliv, protože je kryt ochranou, kryt ochranou známkou. To ale není pravda a většina lidí to neví. A jestliže vám tedy nějaký právník, který vlastně zneužívá zákon, napíše dopis v tom smyslu, že to udělat nemůžete, tak eh, si dáte pozor, ale já si myslím, že by bylo velice užitečné to vyjasnit a říct jasně, že ochranné známky se týkají pouze těch ochranných známek, které jsou aktivně v užití. To znamená užíváno pro identifikaci produktů, které jsou uváděny na trh. Souhlasím se s pravodajem, zpravodajkou, promiňte, pokud jde o směrnice o uvádění zboží na trh. Pokud jde tedy o tu možnost inspekcí kontroly ex officio, možná je to dobré z pohledu malých podniků, ale samozřejmě jsem si vědom i té protiargumentace. Myslím si, že tohle by však měl upravovat členský stát, protože ty tradice se liší a není žádný důvod, proč my z Bruselu bychom eh, se měli snažit vnutit členským státům eh, jedno uniformní řešení. Tady tedy nesouhlasím se s pravodajkou. Pokud je o poplatky, Přebytky by měly být tedy vraceny zpátky do evropského rozpočtu, s tím naprosto souhlasím. Ohym je agentura jakákoliv jiná. Většina agentur dostává peníze z evropského rozpočtu, tato konkrétní agentura uh, hospodaří s přebytkem, pravděpodobně bude i do budoucna a tyhle peníze by měly být vraceny do evropského rozpočtu. To mi dává smysl. V tomto kontextu je důležité nezapomínat na to, že poplatky, obvykle když hovoříme o poplatcích, tak voláme po jejich snížení. Ale to neplatí tam, kde jde o ochranné známky. Například ten poplatek za přihlášení ochranné známky, tam dává smysl snažit se o jeho co největší snížení, aby tedy alespoň pokrýval náklady na zpracování přihlášky. Ovšem ve chvíli, kdy jde o obnovení ochranné známky, tak už není důvod, aby to bylo laciné. Někdo, kdo byl držitelem ochranné známky 10 let, už ví, jestli tedy mm, to fungovalo úspěšně nebo ne. Pokud ten produkt nebyl úspěšný, tak se nebudete namáhat obnovovat ochranou známku. Pokud ano, tak e, jste evidentně mezi tím vydělal spoustu peněz a můžete si dovolit zaplatit e, pár set euro. Nechceme, aby tyhle poplatky byly příliš nízké. Budou-li příliš nízké, tak bude docházet k obnovování, prodlužování ochranných známek, které stejně nejsou užívány, jenom protože to nic nestojí. A to je také špatné pro obchody, obchodování. Z tohoto důvodu, tam, kde hovoříme o poplatcích, bude třeba je nastavit tak, aby i nadále vznikal přebytek. A tyto peníze si myslím, eh, budou vítaným příspěvkem do evropského rozpočtu. To jsou tedy moje hlavní připomínky. Oh, Děkuji za některé velice případné E, připomínky. Pan Bíle je dalším stínovým zpravodajem a pak kdokoliv další, kdo bude si chtít vzít slovo, včetně komise samozřejmě. Děkuji, pane předsedo. a chci skutečně poděkovat za tento návrh Evropské komisi, poděkovat také našemu zpravodaji. Nemáme moc času, dovolte tedy jenom několik krátkých poznámek. Souhlasím s, většimi, s většinou těch pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem. Jsem velice rád, že tady je e, návrh změnit článek 4 2.1 ohledně postupu ex officio, ale nevím, jestli kvůli tomu přepracovávat celý článek. Já si myslím, eh, že by toto téma mělo zůstat v rukou členských států a v tomto směru předložím také pozměňovací návrh. Mám určité pochybnosti, které se eh, týkají textu obou dokumentů, eh, které z kterých se zpravodaj nedotkl. Je to článek 51 a 53 ve směrnici, které se zabývají spoluprácí mezi národními e, úřady a agenturou. Samozřejmě my podporujeme takovýto typ spolupráce mezi Evropským úřadem a národními orgány. Nicméně bych velice rád, kdyby tady bylo eh, do toho zapracováno eh, přece jenom více flexibility. Eh, ty národní členské organizace by měly prostě vědět, jak ta spolupráce má vypadat a také v tom předložím nějaký pozměňovací návrh. A ještě článek 1, 2, 3 v bodu C 3 a 4 ohledně poskytování dotací. Tady bych rád nějaká upřesnění ohledně toho, kolik vlivu budou národní orgány mít a jak to bude vypadat s výškou těch dotací. I v této věci bychom možná měli stanovit jakousi minimální hranici. Eh, pak mám také ještě určité pochybnosti ohledně eh, těch eh, poplatků u přihlášek. Tady je to jako delegovaný akt a já bych to raději viděl v tom nařízení. Zpráva a pak je tady otázka pozměňovacího návrhu kolem složení řídícího orgánu, to podporuji a tady se jedná i nomin, o nominaci výkonného ředitele. Vidíme, že tento ředitel může být e, vlastně propuštěn pouze na základě relevantního rozhodnutí e, a e, tady tu formulaci, eh, která zahrnuje i Evropskou komisi, tam vidím určité pochybnosti z mé strany. To by se ještě mělo vysvětlit. Děkuji eh, všem stínovým zpravodajům a ptám se, zdali ještě někdo další chce věc eh, komentovat. Dovolte ještě pan Kreutzmann možná by mě mohl chvilku poslouchat pro změnu a nehovořit s panem Hakamakasikem. Měli bychom tedy panu kolegovi velice poděkovat za to propojení mezi e, tímto návrhem a návrhem ohledně celních e, implikací duševního vlastnictví. E, pan Hangstrom také říká velice důležitou věc v tom smyslu, že definice toho, kde by mohly do věci vstupovat celní orgány eh, za účelem ochrany eh, těch ochranných známek by do toho měly být rovněž zapracovány. A chci ještě říct, že původní návrh komise, kde celní orgány mohly eh, vlastně intervenovat a zastavit pohyb zboží, které by tedy neslo ochranné známky eh, třetích států, eh, které byly padělané, tak eh, to je třeba ještě zvážit, zdali to není v konfliktu s tímto návrhem. A musíme dbát na to, aby nedošlo k omezování svobody osob, eh, takže eh, je třeba toto všechno zohlednit. Máme ještě pár minut času, takže dám teď slovo panu Kenigovi z Evropské komise a samozřejmě budete mít také příležitost eh, se k nám vrátit do výboru, až budeme projednávat pozměňovací návrhy. Pan Kénik má slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych eh, eh, opravil hned to základní. Já se jmenuji Anbesberg a jsem z oddělení pro duševní vlastnictví, nejsem pan Koenig. A budu velmi stručný. Evropská komise samozřejmě velice vítá um, podporu, celkovou podporu ze strany zpravodajů uh, těm cílům, které jsou hlavní, podpora inovací a růstu, tak aby uh, ochranné známky byly uh, přístupnější, efektivnější a napomáhaly dalšímu rozvoji podnikání. Je třeba efektivněji bodovat, bojovat proti padělání, proti padělanému zboží, především transitního zboží a musíme se samozřejmě vyhnout tomu, aby se Evropa stala centrem pro distribuci padělaného zboží. Myslíme si, že tyto návrhy nejsou v rozporu s volným pohybem zboží eh, jako, lékař, eh, jako léky a tak dále. Eh, a návrhy, které předkládáme, jsou v souladu také s nařízeními, které se eh, vztahují k celním orgánům a eh, jistě je tady prostor pro další zlepšování, pro zlepšení té úrovni, úrovně konzistentnosti. V tom jsme připraveni spolupracovat. Samozřejmě si velice Eh, vážíme snah zpravodajů eh, ještě tento balíček vylepšit, to je jasné. Eh, v tuto chvíli je pro nás příliš brzy na to, abychom komentovali všechny ty aspekty navrhované eh, institucionální a finanční. Pokud dovolíte, pane předsedo, eh, tak bych možná pár minut věnoval komentování několika bodů, které tady vyzdvihli jednotliví řečníci v rozpravě. První eh, poznámka, kterou bych chtěl učinit, se týká toho, že zpravodaj chce eh, umožnit, aby se komunitární ochranná známka přihlašovala na národních eh, úřadech Samozřejmě jde o to věci zjednodušovat pro podniky a podnikatele, ale nesmíme zapomínat na to, že národní úřady velmi málo kdy dostávají tyto přihlášky na komunitární známky. Více jak 96% v roce 2012 jsou eh, přihlašovány přímo a pokud se podíváme na racionále stávajícího nařízení, tak se ukazuje jasně, že hovoříme o režimu, který měl e, být vnímán jako e, přechodný e, a to z počátku, kdy ta celoevropská agentura nebyla ještě veřejnosti známa. Teď je situace zcela odlišná a přihlášky mohou být velmi zjednoduše podávány online, takže my nevidíme nevidíme důvod eh, pro to, aby se ta možnost přihlašovat na národní eh, úrovni dále ještě prodlužovala. Jde o to věci zjednodušovat. A teď ještě ke klasifikacím. To je otázka, kterou také jeden předřečník eh, zmínil. Tady bereme na vědomí stanovisko zpravodaje v tom smyslu, že bychom měli být mnohem flexibilnější a také přizpůsobit ten seznam služeb stávajícím, stávající praxi, ale podle našeho názoru je třeba zároveň zajišťovat Um, eh, právní jistotu a eh, eh, transparentnost, proto majitelé ochranných známek musí prostě mít k dispozici ty specifikace zboží a produktů. A ještě ke směrnici o ochranných známkách, tady bych chtěl udělat několik připomínek. Za prvé, E, náš návrh, e, jeden e, náš návrh je pro nás velice zásadní a to je komunitární přístup ohledně analýzy ex officio to eh, by mělo být podle našeho názoru eh, zrušeno. Eh, pří, společný přístup by umožnil rovné podmínky a zároveň harmonizaci celého systému, což by měl být náš cíl takže ten e, systém ex officio je e, prostě neužitečný, nadbytečný a nese sebou další e, překážky a je v rozporu s principem ochrany soukromých zájmů. Takže eh, je třeba, eh, aby eh, majitelé ochranných známek měli možnost se postavit proti přihláškám, ale zároveň ti žadatelé nemohou zůstat s prázdnýma rukama a národní úřady by měly také umožňovat Eh, oznamovací eh, službu, což by ovšem nemělo znamenat zamezování možnosti registrovat. A chci ještě závěrem říci, že je tady ten návrh, aby eh, známkoprávní orgán evropský eh, byl také pověřen registrací eh, zeměpisných označení místa, což teď dělá komise. To je zajímavá myšlenka měli bychom se jí věnovat, ale ten stávající balíček už by neměl možná být dále rozšiřován a zatěžován vidíme, že žádosti, které se týkají tohoto návrhu zpravodaje, by znamenaly vlastně další velký blok v tomto balíčku. Podle našeho názoru by měla tato otázka být řešena odděleně a tento balíček by se měl eh, skutečně věnovat pouze reformě stávajícího systému ochrany ochranných známek v Evropě. Děkuji, to je z vaší strany všechno. Děkuji vám paní Bastos. Asi už nemáme moc času na nějaké schrnutí. Pokud máte něco zcela mimořádného, tak jedna minuta. So, uh, uh, interpreters... Protože samozřejmě naši tlumočníci nám umožní chvilku, ale musíme provést přestávku. Děkuji, pane předsedo, jen velice stročně. Chci poděkovat za příspěvky kolegům a také za objasnění pozice zástupci komise. A zhrnu to dvěma větmi. A jakožto navrhovatelka těchto dvou stanovisek jsem se soustředila zejména na to, co je důležité pro náš výbor a jaký signál vyšleme občanům. Prostřednictvím této nové revize dvou legislativních textů zamýšlíme zajistit záruku transparentnosti trhu a vyhnout se tomu, aby Evropa i nadále byla rájem piráctví a padělání výrobku a také, abychom usnadnili institucionální systém ochranné známky v tom smyslu, aby podniky a občané toto používali levnějším, rychlejším způsobem. Jsou tu určité citlivé otázky pro mě, zaslechla jsem si je i při této výměně názoru. Ohledně některých bodů nebudu zase tak vnímavá. Uh, pak eh, ohledně té, těch výrobků v tranzitu, to je velice aktuální téma a stejně tak i otázka nákupu online. Zřejmě tady v těchto bodech budeme mít protichudné postoje mezi jednotlivými politickými skupinami. Je již nastala doba, abychom vyslali ty příslušné patřičné signály. Děkuji, to je vše. Děkuji. Děkuji vám všem a konkrétně paní Baštuš. Chtěl bych vám připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší zítra v poledne. Návrhy budeme projednávat 14. října a hlasovat budeme v listopadu a 26. listopadu bude hlasování v jury. Odpoledne mě bude zastupovat paní Pětikajnen, takže prosím dostavte se včas a těším se, že vás všechny uvidím zítra odpoledne u kulatého stolu.